konstatovat, že jsem hlasovala pro, ale hlasovací zařízení nefungovalo. Ano, paní eh, kolegyně, bereme to na vědomí, dáme to do zápisu. Já přeji všem šťastnou cestu domů. Pokud z důvodu stávek či počasí se zastavíte ve Spolkové republice Německo, tak vás chci informovat, že tento Eh, tento čtvrtek je tam takový zvyk, že se stříhají mužům kravaty v rámci masopustu, takže si kravaty v Německu raději sundejte. Nyní přerušuji zasedání.